tyto mandáty jsou platné. Pan Marko Zany od, e, odešel z frakce EFTD a s platností od 11. ledna vstoupil do frakce ENL. Pan Marko Afronte opustil frakci EFDD a přistoupil do frakce Zelených e, s platností od 11. ledna 2017.